je diskuse o Somálsku. Nejprve tedy autoři, pan Korao jako první. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Somálsko je země, kde jsou obrovské počty mrtvých vnitřně vysídlených a uprchlíků. Eh, UNHCR říká, že nucené vystěhování kvůli vojenským akcím znamenalo v nedávné době 28 tisíc dalších lidí bez domova. Mezinárodní lidskoprávní organizace neustále informují o vážném e, zneužívání, porušování práv lidí, kteří žijí v táborech a ve vládně kontrolovaných oblastech, včetně znásilňování a nuceného vysidlování. Podle lidskoprávních organizací a mise OSN pro Somálsko jsou i nadále zabíjeni novináři, jsou zatýkáni a je jim upírán spravedlivý proces. To je vážný problém, zejména vzhledem k tomu, že tam mají velice brzy proběhnout volby. E, Evropská unie by měla chránit somálskou populaci, e, měla by vyzvat somálskou vládu, aby tvořila mír a stabilitu. Na druhé straně je rovněž potřeba monitorovat situaci tak, abychom zajistili odpovědnost našeho závazku vůči včasným a spravedlivým volbám, které snad připraví půdu pro respektování lidských práv. A to uvádíme ve svém usnesení. Děkuji, pan Tenok. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, téměř pět let po eh, vytěsnění Al-Shababu v Mogadišu se bezpečnostní situace v Somálsku jednoznačně zlepšila a teď směřujeme k demokratickým volbám a takovýto vývoj je vítaný. Nicméně ten obrázek je stále smíšený. Včera šéfové sousedních států se poprvé účastnili za několik desetiletí samitu v Mogadišu, ale nesmíme zapomínat na to, že o dva týdny dřív bylo zabito alespoň deset lidí eh, při teroristickém útoku před prezidentským palácem. Pokračující a zlepšená pomoc EU je proto naprosto zásadní, stejně jako politická podpora pro eh, antipirátskou misi CSDP eh, Atalanta eh, v Somálském moři a na Somálském pobřeží. To je potřeba posílit. Rovněž bych rád využil tuto, osob- tuto příležitost, abych podpořil eh, jednání mezi Somalilandem a vládou v Mogadišu. Je potřeba znovu uznat nezávislý Somaliland a potvrdit jeho status vyjednáváními. Dohoda z roku 1991 se neustále porušuje, což je ku neprospěchu obou stran. Její potvrzení by přineslo stabilitu do celého regionu. Děkuji, pan Kelam. Děkuji za slovo. Somálsko má strategickou pozici a právě proto stabilita a bezpečnost tohoto eh, regionu proti teroristům je zásadní po dvou desetiletích občanské války a terorismu ze strany Al-Shabaab. Tato země je nyní na správné cestě, ovšem nic není zaručeno. 38. a zároveň eh, v červenci tyto útoky Al-Shabaab poukazuje na to, že je pořád aktivní. A právě proto bychom měli posílit politický proces, který byl zahájen eh, před čtyřmi lety. Samozřejmě, že volby v roce 2020 jsou ještě vzdáleny, musíme obnovit politické strany, ale zároveň například eh, bojovat za svobodu projevu, za vytvoření nezávislé komise pro lidská práva a zároveň eh, přítomnost sil um, um, Africké unie, která je zásadní, aby posílila bezpečnost různých částí této země bezpečnost bez rozvoje nemůže existovat a rozvoj bez bezpečnosti nemůže existovat. A právě proto bychom měli bojovat na tom, aby obě tyto, oba tyto dva prvky zde existovaly ve prospěch země a i mezinárodní společnosti. Paní Charanzová má slovo. Děkuji za slovo. Po dekádách konfliktu somálský lid ještě pořád trpí. Je pravda, že somálské problémy jsou více pod kontrolou než před deseti lety, ale Somálsko se, Somálci se necítí bezpeční ve své zemi. Jediný způsob, jak to změnit, je prostřednictvím demokraticky zvolené vlády vlády. Vlády, která má moc zajistit bezpečnost a práva svých občanů. Vlády, kterou podporuje stabilní, podporuje stabilní a legitimní instituce, jež dodržují právní stát. Volby, které čekají tuto zemi, musí být transparentní a spravedlivé a jsou prvním krokem k dosažení těchto cílů. Somálsko se nachází v období politické transformace a mezinárodní společenství musí v každém případě zůstat zaangažováno s touto zemí. Pokud bychom se stáhli, tak by to bohužel zvrátilo pokrok, ke kterému tak pomalu docházelo. Nemůžeme dovolit, aby se Somálsko dostalo opět do rukou teroristů. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda a nyní to je eh, kolega Sebastian. Děkuji za slovo, pane předsedo, vážený pane komisaři. Situace v Somálsku je opravdu neudržitelná. Vidíme zde obrovský tlak ze strany teroristických skupin, což vedlo k tomu, že milion lidí bylo vysídleno a muselo opustit tuto zemi. Vláda využívá různá mimořádná opatření, zatýká novináře, blokuje, teroriz, blokuje internet a tvrdí, že tím bojuje proti terorismu. Lidé mm, jsou souzeni vojenskými soudy, není zde záruka spravedlnosti. Vidíme zde utrpení dětí, které jsou rekrutovány různými politic, různými vojenskými frakcemi. A Evropská unie samozřejmě by měla se snažit nějakým způsobem zvýšit bezpečnost této zemi, ale především je naším úkolem eh, dohled nad finanční prostředky, které používáme, které využíváme v této zemi. Toto usnesení je dobré, protože hovoří skutečně o zneužívání různý, na různých stranách, dále samozřejmě je o těch podezřeních ze strany Eh, jednotek Africké unie. Víme, že ženy se často využívají právě jako jakási válečná kořist eh, a právě proto je důležité, abychom Somálsko nestráceli ze zřetele, abychom se věnovali této zemi a této problematice v rámci našeho zahraničního úsilí. Musíme zajistit to, že lidé, kteří byli vysídleni, se nemusí vrátit do této zemi, pokud tam panuje nebe, ne, ne, nebezpečí. Děkujeme. pane kolego, je zde, je zde modrá karta, jste ochoten na to odpovědět? Ano, samozřejmě. Děkuji za slovo, pane předsedo. Milý pane kolego Sebastia, eh, samozřejmě, že ta situace v Somálsku je šílená. Například zabíjení dětí více než 2000 dětí zemřelo v loňském roce. To je opravdu příšerná situace. Pan komisař je dneska mezi námi a právě proto bychom možná měli zvážit nějaký evropský program, který by pomohl somálským dětem. Skutečně konkrétní program, který pomůže v oblasti vzdělávání a zdravotních problémů somálských dětí především. Co si o to myslíte? Děkuji za, děkuji za tuto otázku, milý pane kolego. Souhlasím, souhlasím s vámi. Toto je pro nás priorita a měla by to být i priorita pro Evropskou unii. To znamená zabývat se těmito dětmi, které jsou rekrutovány, které musí bojovat ve válkách, které eh, musí používat zbraně a které ztratili své dětství a nevinnost a kapacitu, tu možnost být normálními, dospělými lidmi do budoucna. Čili skutečně tento program by měl být prioritou pro celou Evropskou unii. Děkuji vám. Děkujeme. Pan Pancer, má slovo pane předsedající Ozbrojené konflikty trápí Somálsko již dlouhou dobu a vznikají z nich eh, velké problémy. Navzdory snahám somálské vlády je současná situace stále ještě taková, že země má velké potíže provádět reformy v oblasti bezpečnosti a justice. Je ohroženo mnoho novinářů, dochází k procesům, které neodpovídají standardům mezinárodního práva. Média a informační politika podléhá velkým omezením, stále jsou tam velká omezení svobody projevu. Je důležité, aby somálské obyvatelstvo mělo k dispozici svobodná média, zejména nyní v předvolebním období. A zde je důležité, aby somálská vláda chránila novináře a zajistila skutečnou svobodu tisku a informací. To celé v kontextu zachování lidských práv, která v této zemi již dlouhou dobu jsou skutečně velice pošlapávána. Děkuji. Paní Sanchez, děkuji. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. 38% somálského obyvatelstva trpí hladem v důsledku sucha či toho, že byly vyhnáni z míst, kde žijí. To přispívá k nestabilitě v zemi a zvyšuje násilí. Také v Somálsku stále ještě existuje genderové násilí, to on je nepřijatelné a musí se s ním skoncovat. Jednotky Africké unie jsou komplici či někdy sami takovéto násilí vykonávají. Podporujeme vojenské operace, ale Velmi často se spíš hájí geostrategické a obchodně politické zájmy pomocí těchto operací.

je Somálsko, tak v důležitém období transformace je potřeba, aby nezmeškalo tuto příležitost. Nicméně žádné volby nepřinesou zlepšení, dokud nebudou respektována základní práva a nezavede se alespoň minimální stabilita. Je potřeba zajistit, aby mírotvorné síly Anisom Africké unie odvedly svou práci a chránili civilisty. Je potřeba eh, zajistit odpovědnost za všechna obvinování z týrání, zabíjení a sexuálního zneužívání. Jako největší příspěvatel do AMISOMu Evropská unie může hrát svou roli monitorováním programu, posilování například eh, justičních struktur a tak dále. Apeluji na somálské orgány, federální, regionální, aby okamžitě ukončili eh, zastrašování novinářů a jejich obtěžování a chránili je před teroristickými útoky Al-Shababu. Eh, co je nejdůležitější, pakliže Somálsko má mít nějakou lepší budoucnost, musíme pamatovat hlavně na mladé generace. Děkuji. Děkuji, kolega Asiš. Děkuji mnohokrát červenci a v srpnu fundamentalistická islamistická skupina Ash-Shabaab byla odpovědná za několik smrtelných útoků v Somálsku. Ten nejhorší se eh, vlastně eh, zautočil na základu Africké unie, což mělo za výsledek asi 13 smrti, úmrtí. Bojí proti Ash-Shabaabu a ozbrojení skupina závislí velky, velmi na mírové misi Africké unie. A proto je důležité podpořit tuto misi a veškeré iniciativy pro stabilizaci situace v země. Evropská unie dává skutečně velmi mnoho prostředků eh, této zemi a je třeba, aby tyto prostředky byly zajištěny až do roku 2020. Možná by bylo vhodné je posílit. Ale je také důležité mít větší transparentnost. Nemůžeme tolerovat, že mírové síly, eh, které podporujeme a financujeme, jsou často jaksi obviněni z toho, že zneužívají E, zneužívají civilisty a páchají na nich e, Sexuální násilí je důležité, aby tyto e, zločiny byly skutečně vyšetřeny, aby ty odpovědné osoby nezůstaly v beztrestnosti. Děkuji. Děkuji a nyní máme již pouze dvě minuty na postup ke čtí a proto mohu dát prostor pouze dvěma řečníkům, prosím. Prosím, první je pan Pospíšil. Pane Pospíšil. Prosím, pane Pospíšile.

Děkujeme. Pan Marias má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já podporuji rovněž toto usnesení. Já jsem jedním ze signatářů tohoto usnesení. V tomto roce 2016 bychom se mohli podívat na to, jak to vypadalo za diktátorského režimu v Somálsku. Vidíme, že došlo k dalšímu zabíjení asi v průběhu 25 let mezi jednotlivými etniky v Somálsku a tato země v podstatě se stala jednou z nejchudších zemí celé Afriky po tomto období občanské války mnoho lidí uprchlo z této země, žije v okolních zemích, v uprchlických táborech a právě proto si myslím, že bychom si měli položit otázku, jak bojovat proti islámistům, proti tomu, aby se Al-Shabaab zmocnil moci v této zemi. Já osobně si myslím, že ty zkušenosti posledních 25 let eh, jsou velice výmluvné a my se nesmíme nějak eh, zapojit do nějakých politických různých eh, potyček, protože toto, celá tato oblast afrického rohu znamená, že místní obyvatelstvo nesmírně trpí. Děkujeme, říká pan předseda, a nyní dávám slovo panu komisaři. Prosím, mikrofon, pane komisaři. Děkuji za tuto nesmírně produktivní, konstruktivní diskuzi, dámy a pánové. Já znám eh, Somálsko. Já jsem navštívil tuto zemi. Navštívil jsem tuto zemi, setkal se s ministry, jinými oficiálními představiteli. Pokud je o vzdělávání, rád bych potvrdil, že už já osobně jsem eh, mezi naléhavé projekty zahrnul vzdělávání. My chceme, aby, tato, aby tento proces byl udržitelný, má, aby se rozšířila tato pomoc. Já se zaměřuji na vzdělávání nebo na tento projekt vzdělávání v Somálsku. Myslím si, že je správné, že trváte na tomto projektu. Somálsko se často dostává na první stránky nově, občas i pozitivně. Po dekádách eh, občanské války jsme zaznamenali určitý pokrok, drobný pokrok při budování státu a demokratizaci. Ten volební proces zatím nebude úplně takového toho všeobecného charakteru, bude to eh, zapojeno asi 14 tisíc lidí, kteří budou zastupovat pouze část obyvatel. To je pravda, ale je to v podstatě už takové zlepšení ve srovnání s rokem 2012, kdy 125 klanů vybíralo členy parlamentu, čili mělo by to být takovým základem pro volby, které čekají tuto zemi v roce 2021 hlas, jeden, mm, jeden volič. My jsme se konsistentně snažili o zajištění závazků ze strany Somálska toho, že 30 žen bude zastoupeno v parlamentu. Ovšem víme, že samozřejmě v oblasti respektování lidských práv žen, dětí, menšin, eh, osob s postižením nesmírně trpělo v těch posledních 25 letech a platili za to největší cenou. Zneužívání, domácí násilí, mm, diskriminace žen, to vše vidíme jako častý Eh, prvek, ale i přesto jsme rádi, že Somálsko podepsalo eh, chartu ochrany dětí a obětí ozbrojených konfliktů. My jsme začali v roce 2016 implementovat nové části DHR. Hovořili jsme tam především o lidských právech a bezpečnosti a snažíme se propojit eh, aktivity lidskoprávních organizací, jakož i policie a právních odborníků, justice při poskytování kvalitních eh, bezpečných služeb obětí sexuálního a genderového násilí. A bojovat proti kultuře beztrestnosti pachatelů těchto činů. Pokud je o trest smrti, je to zneklidňující, to, že Málsko ukončilo de facto moratorium. Trest smrti je zásadním porušováním lidských práv a důstojnosti. Somálsko začíná tento volební proces a my jsme minulý měsíc právě přišli se zprávou o právu vyjadřování, právo na projev, který je zásadní v budování demokratické společnosti a měl by vytvořit určitý prostor pro veřejnou rozpravu. Somálští novináři kteří jsou v centru této rozpravy, ovšem jsou zastrašováni, často dokonce jsou zavíráni do vězení, mediální eh, kanceláře jsou velice často zavírány a dochází kde k takovému pocitu beztrestnu a vůbec um, určitému prostředí bez, um, beztrestnosti. My prostě musíme udělat vše pro to, aby došlo k budování právního státu, aby v těch komunitách, které se obnovují po útocích Al-Shabaab, aby těžili z tohoto nového procesu a aby po těch deseti letích, kdy na ně bylo zapomenuto, se jim věnovala pozornost. Evropská unie už se spolupracuje se Somálskem na řešení těchto problémů a budeme neustále odhodlaně spolupracovat s touto zemí na řešení těchto zásadních problémů. Děkuji vám za za pozornost. Děkujeme, vážený pane komisaři, tím končíme rozpravu k tomuto tématu.